používají zcela jiný přístup. Pro členské státy zjevně nepřipadá v úvahu požádat o vysvětlení e, technických aspektů od komise mimo oficiálních pracovních skupin. Jim se to zdá nemožné a já nevím, jestli na komisi a v radě, jestli si, jestli si snad na radě myslí, že komise sídlí někde na marzu, nebo já nevím. Každopádně si myslím, že bychom to měli pečlivě zohlednit. Měli bychom reflektovat eh, toto téma a přát si, aby rada eh, byla ochotná k větší flexibilitě a kreativitě. Jestliže je možné bilaterálně vyřešit technické aspekty s komisí, tak by se možná diskuze v pracovních skupinách mohly soustředit více na politické problémy. Zdá se, že ne všechny členské státy si uvědomují, že funkční období e, se rychle blíží ke konci, což bude mít na tuto zprávu následky. Jestliže se nám nepodaří e, dosáhnout dohody v prvním čtení ještě v tomto funkčním období, tak e, nechci eh, po nikom, aby eh, urychloval práci na návrzích, pouze eh, žádám o to, aby ukázali nějakou malou trošku flexibility a pospíšili si s tímto návrhem. Vzhledem k pomalej, pomalým postupům v radě bude muset parlament velice rychle provádět svou iniciativu. Proto navrhuji kolegům, abychom odložili lhutu Eh, pro pozměňovací návrhy na 17. říjen eh, v poledne, aby všichni měli dostatek času se zamyslet nad eh, obsahem návrhu a aby mohli přispět dobrými pozměňovacími návrhy. Takto by parlament také měl mandát včas ještě před Vánoci. Pokud by tedy poslanci ukázali ochotu zvážit pracovní metody při diskuzích o mandátu. Pokud je mi známo, tak kolegové souhlasí s tímto eh, odložením. Dál k obsahu. Dnes se soustředím na eh, dvě oblasti, které se týkají vymáhání. Pokud jde o eh, malé pokud jde o malé zásilky, tak eh, komise eh, navrhuje, že když eh, jde pouze o obchodní činnost a příjemcem je individuální občan, fyzická osoba, tak tak zkrátka z právního hlediska ten dovezený produkt zůstává majetkem prodejce, dokud Eh, se nedostane až ke kupujícímu. To znamená, že clo stále patří prodejci a když je eh, celními úřady produkt zabaven, tak eh, v podstatě může dostat prodejce potom může dostat uhrazeno, uhrazenou cenu toho produktu. Otázka je, jak je tomu potom v případě online obchodů v dalších zemích v zahraničí. Tam je potom ta šance malá. Jsou tu eh, námitky pro i proti tomuto pravidlu. Já soucitím s jednotlivci, kteří se domnívají, že kupují pravý produkt, ale na druhou stranu eh, nějaká paní, která si koupí za 50 dolarů kabelku Louise Vuittona, patrně ví velice dobře, co dělá. Teď jsem tedy pokryla hlavní část své zprávy, nicméně teď eh, si ráda vyslechnu eh, vaše eh, názory na toto téma. Já tu vidím jeden hlavní problém s návrhem komise, ale domnívám se, že se s ním musíme vypořádat. Návrh komise nevylučuje takzvané paralelní dovozy z rozsahu působnosti ustanovení. A to je podle mě těžké, ne přímo nepřijatelné. Paralelní dovoz eh, je zjednodušeně řečeno eh, tehdy, když importujeme něco, co bylo o, co, co bylo vyvezeno například z USA do Evropy, aniž by bylo požádáno, aniž by byl majitel značky požádat dán o svolení. Když se zabýváme komerčními transakcemi mezi dvěma firmami, tak rozumím tomuto principu, protože oba aktéři si mohou být dobře vědomi toho, jaká platí pravidla. Nicméně to není průchodné v případě e, dovozu prostřednictvím jednotlivců. Jak máme chtít po občanech, aby e, řekli, jestli ten produkt, který v Americe byl e, legálně uveden na trh, Ehm, má za cílovou zemi eh, Evropu, za cílovou destinaci. Dejme tomu, že si například v Indii koupíme ve značkovém eh, obchodě, koupíme nějaký produkt a potom si ho odvezeme domů do Evropy a on je zabaven celními úřady jakožto porušení eh, ochranných známek. To podle mě není rozumné a proto se tím ve své zprávě zabývám. Další, druhý velký problém s vymaháváním, s vymaháním jsou produkty, které nejsou určeny pro evropský trh, ale které se, v Evr- které se překládají na evropských letištích nebo e, v evropských přístavech na cestě někam jinam. Komise navrhuje velice široké pravidlo, e, podle něhož e, mají celní úřady právo zakročit proti takovémuto zboží. Jediným požadavkem je prakticky to, aby porušovali obchodní známku, která je registrovaná v Evropě. To je podle mého názoru příliš široké. Například můžeme mít případ nějakého produktu, který, dejme tomu, je převážen z Mexika do Číny a je přeložen v Amsterdamu nebo v Paříži kde možná e, ta firma, které značka patří, e, má tu značku platnou v Mexiku i v Číně, ale ne v Evropě, protože v Evropě tento produkt neuvádí na trh. V takovém případě podle mě nelze hovořit o padělání, ale pouze pouze je to zásah do legitimní obchodní transakce. Proto navrhuji, aby e, evropský držitel práva musel e, dokázat, že má platnou registraci ochranné známky e, jak v Evropě, tak v cílové zemi. Kritikové by možná řekli, že padělatelé potom mohou Eh, uvést nesprávnou cílovou destinaci a potom klidně do své cílové země eh, dopravit produkt tak jako tak. Uvědomuji si, že tomu tak může být a že pak bude méně efektivní boj proti eh, padělatelství, ale pokud je mi známo, tak směrnice o celním vymáhání dává celním úřadům možnost v případě pochybností o cílové destinaci jednat. Takže to už je vlastně e, zajištěno e, v rámci e, jiných právních předpisů. Dále tento výbor by měl být opatrný při projednávání tohoto tématu. Pro mě je velice důležitá proporcionalita. Riziko zásahu proti zákonat balým firmám, které nejen obchodují s legitimním zbožím, to není přijatelná cena za eh, lepší boj proti padělání, zvláště když se dá bojovat eh, úplně stejně i s vyváženějším přístupem. Samozřejmě je tu celá řada dalších problémů v mé zprávě, které se týkají eh, hmotného práva a také procedurálních a institucionálních otázek. Celkem jsem navrhla 44 pozměňovacích návrhů do směr, ke směrnici a 70 pozměňovacích návrhů k nařízení. To je hodně, ale nebudu je e, probírat detailně a spíše teď e, dám slovo svým kolegům, dám jim prostor, aby vyjádřili své názory. Patrně ještě v budoucnu budu předkládat vlastní pozměňovací návrhy e, ohledně aspektů, na které jsem zatím neměla příliš mnoho času, protože jsem musela velice urychleně vypracovávat tuto zprávu. Tak to je ode mě všechno a těším se na vaše komentáře. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Engström. Direkt dazu. Pan kolega Ekström, máte k tomu něco? Teď je 16 eh, hodin, ale možná je stále ještě příliš brzo, takže se začali jste dříve, tak se omlouvám, že jsem neslyšel úvod paní zpravodajky eh, a přesto se vyjádřím. Jak jsme zjistili, existují v tomto smyslu dva důležité eh, body. Obojí znamená rozšíření právní úpravy ochranných známek na zboží v tranzitu a tady má paní zpravodajka velmi rozumný nápad přistupovat k tomu tak, že pokud se má rozšířit působnost Evropské ochranné známky společenství, tak pak musí být prokázáno, že daná ochranná známka platí v zemi určení. Ale samozřejmě je to rozšíření působnosti a nebudu se e, v této souvislosti uvazovat nějakou závěrečnou pozicí e, s tím, že e, to zcela jistě možná vás bude zajímat a já skutečně nemohu sám posoudit, do jaké míry toto má být zachováno. A pak eh, druhá záležitost, pokus komise rozšířit využívání ochranných známek, eh, které by se týkaly také nekomerčních aktivit. Tedy pokud si někdo koupí něco na internetu eh, z webové stránky, která není evropská, ve výboru pro vnitřní trh a myslím si, že de facto ve všech výborech hovoříme o tom, jak významné je internetové obchodování. Eh, měli bychom to všemi způsoby podporovat a zjistili jsme, že hlavní problém s rozšířením obchodování přes internet je nedostatek důvěry. A v návrhu komise by se tedy stalo toto. Někdo si koupí zcela legitimní produkt e, ze stránky v USA nebo Hongkongu, bude mít tento produkt konfiskován celní zprávou, což je naprosto nesrozumitelné a nepřijatelné pro občany. Jakmile se to někomu stane, tak to zcela jistě řekne přátelům a dalším a velmi rychle eh, zcela jistě zjistíte, že se objeví situace, kdy lidé dojdou k závěru, že nelze věřit obchodování přes internet a přes hranice, mimo hranice EU. Můžeme se snažit zmírnit eh, škodu vzniklou návrhem komise tím, že to bude platit jedině tehdy, pokud půjde o zboží padělané. Eh, a tady by si to zasloužilo opravu ale i tak se nedomnívám, že je to správně, protože něco takového se stává často a právě spotřebitel bývá obětí, kdy si něco objedná v domění, že jde o e, pravý výrobek, nakonec je to padělek a ten bude konfiskován logicky. E, Hlavní funkcí ochranných známek totiž je ochrana spotřebitele a to je tedy cíl číslo jedna. Pak mám ještě sekundární účinek, že samozřejmě i společnosti mohou naletět, ale hlavním cílem ochranné známky je chránit konečného spotřebitele a i v tomto ustanovení ve verzi, kde se diskutuje o pravosti nebo nepravosti výrobku, eh, před představuje právě tento přístup riziko pro spotřebitele a to není proto správný přístup. Tolik tedy k hlavním politickým bodům týkajícím se ochrany známky společenství. Ale kromě toho, eh, nevím, zda zpravodaj toto zmiňuje. Spravodajka tedy toto plně nezmiňuje a Eh, je to poněkud zvláštní eh, název. Eh, jednak musíme zvažovat právní základ. V každém případě název je poněkud zavádějící. A domnívám se, že návrh komise změnit název úřadu na um, agenturu pro průmyslové vzory a ochranné známky je lepší než používat název eh, Agentura duševního vlastnictví, protože název Agentura pro duševní vlastnictví, pokud nezahrnuje také do své práce patenty, eh, to by bylo skutečně zavádějící ji nazvat tedy obecně s využitím výrazu eh, duševní vlastnictví, protože to by pak bylo mnohem širší. A pak úplně poslední bod – Ne, já možná dva, tři poslední body zmíním. Pokud je o finanční prostředky, tak jsem přesvědčen, že přebytek, který vzniká v úřadu OHIM, pro tedy úřadu ochranné známky, tak si myslím, že by měl být dále distribuovan, protože tak to funguje rozpočet eh, unie. Pokud agentury potřebují finanční prostředky od komise, tak je zcela rozumné, aby pokud taková agentura nakonec skončí s přebytkem, tak aby se tento rozpočtový přebytek vrátil přímo do rozpočtu EU. To by bylo naprosto logické eh, eh, aby ty peníze nezůstavaly jen tak v Alicante na nějaké projekty, které tam prostě si agentura sama vymyslí jen tak. No, to ne, to není správný způsob nakládání s penězi. A v tomto kontextu chci taky říct, že tento projekt spolupráce by eh, představoval tedy dobrý právní základ pro spolupráci, je to zcela logické eh, a jsem tedy rád tomu. Ale důležité je, abychom zdůraznili, jak to říká také zpravodajka ve své zprávě, aby členské státy postupovaly tak, tedy aby eh, měli tu mm, pravomoc také v souladu s tím, což by bylo proti zásadě subsidiarity eh, a v této souvislosti souhlasím s paní zpravodajkou. Tolik tedy poslední eh, hledání ex officio toto hledání ex officio chce komise zakázat u členských států. Spravodajka s tím souhlasím, já s tím však nesouhlasím. Já si myslím, že toto rozhodnutí by mělo být ponecháno v rukou členských států, protože každý stát mají svoji tradici. Německo například takové oficiální hledání ex officio nebylo, zatímco ve Švédsku to vždycky existovalo. A nevidím žádný důvod, proč bychom měli nutit nějaký jednotný model úplně všem, tedy jde o přeskum z úřední povinnosti, ten oficiální přeskum. A Systém ochranných známek funguje dobře, tak jak existuje. Myslím si tedy, že bychom neměli zavádět úplně zásadní změny, pokud nebudeme naprosto přesvědčeni, že takové změny jsou nutné. Uh, protože si myslím, že je to nastaveno správným směrem a myslím si, že takový přeskum souřední povinnosti v této souvislosti by nebyl řešením pro úplně všechny státy a to je zhruba všechno, co jsem chtěl v této chvíli říct. Obecně vzato, eh, v zásadě se spravodajkou souhlasím, nicméně zůstávají některé aspekty pro diskusy. Danke, Frau Kollegin Gallo, Děkuji, paní kolegyně Galo, prosím monsieur le président. Děkuji vám. Já se chci omluvit za spoždění, ale eh, musela jsem až do 16 hodin hlasovat na Krym a proto se omlouvám také Cecílii. V každém případě ještě než jí poblahopřeji za výborně odvedenou práci a to v termínu. Eh, chci říci, že k tomuto tématu jsme měli skutečně příklad dobré spolupráci mezi spravodajem Jokou a e, stínovým spravodaji. E, zaměřuji se tedy na e, legislativní návrh a jsem přesvědčena, že ten text je nastaven správně. Chtěla bych však položit otázku, která je citlivá. Jsou to, je to zboží v přepravě, v tranzitu. Komise nám již říkala, že se e, pokoušíme o konsenzus k tak citlivé otázce, jako například e, problematika duševního vlastnictví. A my bychom něco podobného měli učinit také ve vztahu ke zboží v tranzitu. Já si vám dovolím sdělit e, vlastní názor, ale spíše s otazníkem. Položím tři otázky, které mě napadají. První otázka zní, zajímá mě, zda Evropská unie má právo kontrolovat zboží v tranzitu s odůvodněním mezinárodně právních důvodů. Eh, ano, na základě článku 5 společné dohody o celních eh, tarifech, tedy takzvané dohody GATT, existuje eh, svoboda tranzitu, která stanoví v dohodě GATT, že je důležité uplatňovat pravidla smluvní strany eh, a taková pravidla smluvní strany musí být odůvodněná rozumná. Článek 41 dohody TRIPS ehm, nutí členské státy ehm, v souvislosti s eh, výměnou jednat efektivně a to vůči státům, které jsou zahrnuty pod touto dohodou. Tolik odpověď v první otázce. Druhá otázka se týká právních předpisů zboží v tranzitu. Zda takové zboží eh, může eh, tvořit překážku legitimnímu obchodu? Odpověď zní ne protože na základě snahy plnit mezinárodně právní závazky eh, nemůžeme zasahovat do mezinárodní obchodní výměny ani z důvodu ekonomických. To znamená, vztah ke zboží v tranzitu by měl být takový, aby byla zajištěna eh, opatření proti zneužití. A tady chci připomenout diskusi, kterou jsme vedli o generických lécích, léčivých přípravcích, eh, která byla zaměřena také na padělání konkrétně, boje proti padělání. Není tedy možné zabraňovat volné obchodní výměně, například obchodu s generickými léky ve světě. Na druhou stranu domnívám se, že toto téma se týká spíše patentové ochrany, nikoli ochranných známek, ale rozhodně toto můžeme zpřesnit, abychom e, měli vyjádření zcela jednoznačné. E, navrhuji také zmínit dohodu z roku 2013 kdy Mezinárodní celní unie v rámci 23 zemí z Afriky zaznamenala zadržení velkého množství eh, padělaných eh, léků, eh, které představovaly padělky antibiotika, řady dalších léků. Týkalo se to země Demokratická republika Kongo, Togo a další. A v důsledku toho léčivé přípravky pro rozvojové země, tady bych ráda ještě zdůraznila eh, tu, ten různý geografický výskyt důležité zároveň je, aby zranitelní obyvatele měli přístup k lékům. A otázka, která z toho pro nás vyplývá a která nám umožní definovat hlavní rysy eh, právních předpisů pro zboží v tranzitu, je zjistit, zda Evropská unie má ekonomický zájem eh, kontrolovat tento pohyb zboží v tranzitu. Rozumím vašim argumentům, podle nichž zboží v tranzitu představuje výhody evropským přístavům, přístavům pardon. a rozumím také tomu, že Veškeré kontroly celních orgánů jsou administrativně náročné, náročné na lidské zdroje a to si uvědomme, že jde o zboží, které není primárně určeno na evropský trh. Tento argument, eh, sama nevím, zda je přijatelný, Uvědomme si totiž, že Evropská unie je také Eh, největším zprostředkovatelem známek, eh, značkových tedy. Máme tady obrovský počet podniků, eh, kterých se právě zneužívání obchodních známek dotýká. Proto si klademe otázku, zda máme být vlastně proti tomuto typu obchodování. Nejsem si zcela jistá. Nemůžeme totiž akceptovat to, že budeme i nadále nepřímo podporovat padělání. Tolik moje úvahy, pane předsedo, a tolik hlavní rysy pro připravovanou právní úpravu, která má být vyvážená pro zboží v tranzitu a těšíme se také samozřejmě na pozměňovací návrhy a je také podám. Děkuji. Kolega Gány. Děkuji, kolega Gárny. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Bohužel jsem neměl příležitost zabývat se těmito tématy hlouběji, ale já si myslím, že paní zpravodajka vylíčila opravdu obsáhle situaci a přeložila dobrou analýzu. Přesto bych chtěl několik věcí doplnit. Navrhoval bych a prosím tedy paní zpravodajku, aby se zamyslela nad ještě dvěma maličkostmi. O jedné věci už jsme tady se zmiňovali Eh, především se tady komisi jedná o to, aby se upřesnilo, že registrace známky dává majiteli exkluzivní právo, ale musíme samozřejmě si být vědomi doslovného významu, co nám říká text o známkách. Když tady dáme jenom eh, třídu té příslušné známky, tak to nestačí k ochraně té příslušné třídy. A když hovoříme o změně, tak podle mého názoru by to mohlo být spíše negativní než pozitivní. Na jedné straně máme výhodu, že to bude všechno upřesněno, že to bude jasnější, a také pokud je o ochranu, která je poskytována díky známce, tak je docela dobře možné, že to může vést ku určitému zmatení pro spotřebitele. A já si myslím, že to platí pro mnoho oblastí a tady v této oblasti je tomu také tak. Takže bychom měli tu ochranu omezit pouze na produkty, po kterých existuje poptávka a pokud tedy držitel známky nemůže dohlédnout, vyvinout, co se vlastně dá za pomoci této známky generovat, tak si myslím, že by se mohli vlastně na té, že známce podílet i třetí osoby a vlastně by tam mohly propašovat produkty, které nepatří eh, do téže třídy, protože to takhle nebylo eh, v té žádosti o zápis formulováno. A si myslím, že je to tedy otázka, kterou jsem chtěl zmínit i na adresu eh, paní zpravodajky článek 4. Komise by chtěla provést změnu a říká, že známka, e, známky lze dosáhnout také jinými technologickými prostředky, určitá jistota, která by tady byla poskytována, pokud tedy k tomuto bodu, takže odstavec 5 té úpravy a také odstavec 2 po odstavci, podle odstavce 2 má tedy zdržitel známky rozsáhlou ochranu. To je potom definováno blíže v podbodech, ale ty okolnosti, Eh, za jakých může držitel známky třetí osobě zakázat použití této známky, to by tam mělo být eh, omezeno jenom pro ten případ, že by známka byla identická s tou známkou, která již byla pro zmíněný produkt registrována. Takže, jestliže zboží se neliší nějak podstatně, tak by to samozřejmě mohlo vést k zmatení. Odstavec 5 by měl být formulován precizněji jak je to v odstavci 2 pod body A, B, C. To byly moje první úvahy, mám tady ještě několik dalších otázek a možná, že tedy se zmíním o nich později. Prosím paní zpravodajku, aby reagovala. Já sám se také hlásím do diskuze. Je to takový eh, zážitek deja vu. Já si vzpomínám, že před 20 lety jsem byl zpravodajem spolkového sněhu pro realizaci tehdejší směrnice o ochranných známkách do německého zpráva. A když se kandidovalo, tak jsem se tím opravdu zabýval a opravdu mě to zlobí. Eh, tehdy v Německu eh, vlastně platil mezinárodní ustanovení a Hovoř, eh, hovořilo se o celé řadě problémů. Kolega Extrém o tom už tady hovořil. Hovořilo se o těch paralelách malým a středním podnikům a spotřebitelům nemůžeme vysvětlit, že jsou legální a originální eh, a legální originály. Takže tady se jedná výlučně o ochranu určitého průmyslového odvětví. A tehdy se v Evropě učinilo zásadní rozhodnutí. Já si vzpomínám, že že v letech 94 až 2004 jsme hovořili o celé řadě iniciativ, pokoušeli jsme se eh, přesvědčit také komisaře Montyho a jeho následovníka, ale jednání stroskotala a proto tedy velká část eh, českých států to nechtěla, nechtěla to přijmout a nepodařilo se to prosadit kvalifikovanou většinou. Takže to byla výchozí situace. Takže si v podstatě zvykáme, na ten stav, že ten problém máme i v případě této novelizace a nedokážeme to zatím vyřešit. Přesto ovšem ty problémy, které vznikají, musíme se pokusit zvládnout. Paní Wikström jde správným směrem, týká se to především eh, celních eh, eh, záležitostí. Nemůže se stát, aby byly produkty legálně uváděny na trh, a jenom proto, že nejsou eh, v zásadě dovolené na evropském trhu a aby byly potom zajištěny nebo zabaveny. Jedná se tady o konkrétní návrh, o který musíme ještě přemýšlet a můžeme ho třeba zlepšit. Já si myslím, že je to jeden centrálních problémů, který tady musíme vyřešit. Musíme se toho chopit. A pak téma OHIM, o tom už se tady také hovořilo, je to menší problém. Já každých pár let zažívám tady to opakování, že se diskutuje o příloze 7. Já si myslím, kdo je příslušný pro OHIM, to jsme my, protože tam je uvedeno, že se jedná o úřad pro harmonizaci na jednotném trhu a pak dostáváme vysvětlení, že to nemá s harmonizací nic společného a že se to týká ochranných práv. Takže já si myslím, tady musíme vítat eh, ten vývoj, jaký se teď tedy vlastně děje a ušetří nám to další diskuze o příloze 7. To byla jenom žertovná poznámka na okraj. Ale já si myslím, že to, co tady paní zpravodajka navrhuje, jde správným směrem. Nemůžeme způsobit velké zraky, ani moje přání z před 20 lety se asi nesplní, ale musíme se postarat o to, aby to, co uděláme, bylo na konci něco, co se dá dobře používat. A nyní dávám znovu slovo paní Wikström. Thanks to all of... Děkuji všem, kteří eh, přispěli do této diskuze. Svým kolegům chci říct, že <laughs> je, je, je tě těžké nenazvat pana Engstrema pirátem znovu, nicméně Kristiane, děkuji mnohokrát. A eh, je dobře, že jste přesně vypíchl ta důležitá témata, eh, se kterými jsem se snažila zabývat. Ujišťuji vás, že pokud jde o přístup ke generickým léčivům, tak ještě před návrhem této zprávy eh, jsem byla v úzkém kontaktu s Oxfamem a je politicky extrémně důležité, abychom tuto diskuzi znovu neotvírali Musíme se postarat o to, aby generická léčiva se dostala k lidem, kteří eh, je potřebují. A mně osobně se velmi ulevilo, když nám lékaři bez hranic eh, poskytli svůj názor, eh, který zní, že by to bylo prospěšné zajišťovat tento přístup. Pokud jde o otázku jména, e, jestliže někdo vymyslí něco jiného než agentura pro duševní vlastnictví, tak e, já jsem tomu zcela otevřená. Každopádně jméno OHIM už e, splnilo svou funkci a musíme s ním něco udělat. Mariel, je mi líto, že jsi tady nebyla, že jsme začali příliš brzy zboží v tranzitu eh, je téma, kdy sdílím tvoje obavy a musíme společně uvažovat, abychom zjistili, jestli můžeme ještě zlepšit eh, ustanovení. Nikdy nesmíme vytvářet překážku eh, obchodu. To je naprosto jasné, na tom se všichni shodneme. Eh, pane Gargani, pokud jde o eh, různé eh, doložky, tak děkuji za příspěvek a těším se na diskuzi s vámi, až budete mít číst, si pročíst ustanovení, jimiž se ve zprávě zabývám je důležité, aby poplatky byly přiměřené a aby příslušné kapitoly dobře pokrývaly to, co pokrývat mají. Těším se tedy na vaše pozměňovací návrhy. A pane předsedo, také děkuji za váš příspěvek. Je úžasné, že jsme zase o krok blíž tomu e, závěru, tomu snu, který jste měl už v 90. letech. Pokud tato zpráva k tomu přispěje, pokud nás posune k tomu alespoň o malinký kousíček, tak z toho mám velikou radost a moc krát vám děkuji za to, že sdílíte mé obavy ohledně zboží v transitu a také ohledně malých zásilek. Těším se na pozměňovací návrhy od vás všech a těším se eh, na eh, plodné diskuze eh, a na dokončení této, složky, této problematiky včas. A je také třeba zatlačit na radu, abychom my potom nemuseli velice spěšně a urychleně dosahovat dohody v prvním čtení, protože oni jsou ti, kdo to protahuje a zdržuje. Konec konců my nevíme, jak bude vypadat příští parlament. A bylo by skvělé, kdybychom se mohli vypořádat s důležitými tématy, dokud ještě máme tu možnost. Takže ještě jednou všem děkuji a těším se na pokračování naší dobré spolupráce. Danke, ich habe jetzt gerade einen Zettel bekommen, dass auch die Kommission Právě jsem tady dostal eh, zprávu, že komise se chce vyjádřit. Prosím. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Pokrát děkuji, pane předsedo. Já na začátku poděkuji. Eh, report. Na úvod děkuji paní zpravodajce za konstruktivní zprávu. V každém případě nemám čas zacházet do podrobných poznámek, ale eh, obecně vítáme pozitivní a pragmatický přístup, který zpravodajka zvolila. A Eh, reakce tedy na naše návrhy harmonizovat a modernizovat známkové právo. Také zaznamenáváme některé klíčové politické aspekty ustanovení, což se právě dnes velmi diskutovalo a jsme proto velmi rádi, že nacházíme společnou řeč v boji proti padělání a také proti rizikům, eh, která spočívají v tom, že EU se používá jako distribuční uzel eh, pro celosvětový obchod. Totéž by se dalo říci o problematice spolupráce mezi úřadem OHIM a jednotlivými eh, úřady pro ochranné známky jsem také velice rád, že tady panuje schoda v tom, že potřebujeme jasná pravidla pro spolupráci, která by měla zahrnovat také pravidla pro finanční aspekty. A nyní eh, k oběma aspektům. Zaznamenáváme velmi zajímavé a konstruktivní pozměňovací návrhy. Eh, velice rádi si je prostudujeme, projednáme a již dnes eh, docházíme k přesvědčení, že se nám podaří nalézt řešení, které vyváží všechny zájmy a které povede k praktickému řešení, které nám pomůže splnit cíle, a tyto cíle máme společné. Na úplný závěr bych rád zdůraznil, že Evropská komise bude i nadále k dispozici eh, zpravodajce, stínovým zpravodajům, všem poslancům, tak jak bude potřeba, tak abychom mohli eh, tuto důležitou problematiku dovést do úspěšného konce, abychom podnikům přinesli takový známkový systém, který bude vhodný pro obchodní prostředí dneška, ale i do budoucnosti. Děkuji. Zbývá jenom stanovit lhůtu pro přezměňovací závrhy 17.10.12.00. Takže 17. 10. opakuji. Můžeme tedy uzavřít tento bod. Bod 30 už jsme vyřídili také dopoledne a přejdeme k bodu číslo 31, subsidiarita, která se týká článku 38a. Co nám tady zbývá, je to tedy je třeba vzít na vědomí, bereme na vědomí, docházíme k bodu 32 různé. Nikdo se nepřihlásil a bod číslo 33 příští schůze bude v Bruselu 14. října v 15 hodin, je to opět pondělí. Tím končím schůzi a děkuji. Ale ještě jsme řekli, že zítra máme společnou schůzi s výborem eh, žen, takže to už ale určitě všichni víte. Děkuji, nashledanou.